Vayan tomando asiento, por favor. Prosím, posaďte se, abychom mohli zahájit eh, schůzi. A za prvé bych rád vám předložil návrh programu. Tam se zdali má někdo nějaké připomínky k návrhu programu. Není tomu tak, tudíž hm, lze ji považovat za odsouhlasení a také jste obdrželi zápis ze schůze konané 2. prosince. Pokud nikdo nemá, respektive by neměl žádnou připomínku do konce schůze zítra, tak tento, souhla, tento zápis se bude považovat za odsouhlasený. Také bych vám chtěl předat některé další otázky nebo témata, než vstoupíme, než začneme s samotným programem schůze. Zpráva pane Fan Nisteroja o mm, zelené knize o budoucnosti evropské politiky soudržnosti e, byl předmětem velkého počtu pozměňovacích návrhů a tudíž pan Van Nisteroj e, požaduje prodloužení lhuty, e, tak aby mohl vytvářet kompromisy. A proto odložíme hlasování na únor, na příští schůzi v únoru. Dále, poté, co proběhly konzultace s koordinátory z různých politických frakcí, a tak e, náš parlamentní výbor se dohodl, že podpoří ústní otázku s rozpravou o akčním plánu městské mobility, tak jak to bylo již odsouhlaseno Evropskou komisí, ale kde existuje sklus se samotnou aplikací. Tak to eh, budeme tak to tedy, vlastně my jsme již o tom diskutovali ve Štrasburku v pondělí a za nás tam hovořil pan Bipui a jak víte, pan Bipui se velice úzce této otázce věnuje. A my jsme to učinili společně s výborem pro dopravu. Dále bych rád vám předložil některé návrhy, které v podstatě e, předkládají koordinátoři a to se týká jmenování navrhovatelů, respektive zpravodajů. E, co se týče e, zprávy o nařízení o fondech, tak e, socialisté navrhují paní Garci Perez. Pokud jde o zprávu o reformě Evropského fondu pro regionální rozvoj, skupina EPP navrhuje pana Chela Kase. Pokud jde o zprávu výboru pro zaměstnanost o reformě Evropského sociálního fondu. Socialisté navrhují paní Madeiru. A pokud jde o stanovisko pro výbor pro hospodářské záležitosti o plánu pro obnovu, oživení, tak jak to navrhuje Evropská komise, tak socialistická frakce navrhuje zde pana Kirilova. Eh, můžeme potvrdit tyto návrhy, eh, které vzešly od koordinátoru. Ano, výborně. Dále bych vám chtěl sdělit, že náš kolega, pan Filip Petru, byl zvolen členem rumunského parlamentu a tudíž eh, mu k tomuto blahopřejeme a tudíž bude v našem parlamentním výboru nahrazen panem Alexandru Nasary. Mm, nevím, zdali má někdo nějaký problém. Mm, mm. V eh, stanovisku, které, eh, pokud jde o to stanovisko, které eh, vypracovával pan Filip, tak to je stanovisko, o kterém budeme hlasovat právě zítra. My jsme si naplánovali, že o jeho stanovisku budeme hlasovat zítra. Ale jak víte, nemůžeme předložit tento dokument plénu, protože nemůžeme předložit zprávu kolegy, který již není evropským poslancem. A proto zde se obracím na EPP, aby nám tato frakce řekla, zdali e, pan Nasare bude předkládat tuto zprávu za něj, nebo pan Van Nisteroy. Pan Van Nisteroy chce slovo, aby nám vysvětlil, jaké je stanovisko. Děkuji, pane předsedo. Ano. Skutečně do rumunského senátu budou volby a my bychom tu zprávu rádi převzali jménem koordinátora. Muy bien, pues eh, tomamos nota. Dobře, bereme na vědomí a budeme postupovat eh, tak, jak nám říká jednací řád. Dále přejdeme k dalšímu bodu programu. A zde eh, bych eh, především chtěl velice vřele přivítat pana Čunka, který je místo předseda vlády a ministr pro e, místní rozvoj České republiky, který nám vysvětlí, jaké jsou priority českého předsednictví v Unii. A rovněž i bych chtěl přivítat paní Hubner, paní Hübnerovou, tedy paní komisařku která by nám dnes odpoledne měla představit eh, nové návrhy Evropské komise, jejichž cílem je řešit ekonomickou krizi a které také eh, v podstatě se hodně dotýkají naší parlamentní práce, to znamená eh, čerpání ze strukturálních fondů a fondů soudržnosti. Než, než předáme slovo tak ještě bych vám chtěl oznámit, že tato rozprava, tato výměna názorů, názorů bude vysílána systémem, který právě zavádí Evropský parlament, tak aby vlastně přímo i přes internet mohli všichni občané, kteří mají zájem, e, si toto vyslechnout. Já jsem tomu velice rád, že došlo Mm, k tomuto vývoji. A já doufám, že i pro členy našeho výboru to je velká čest, že právě jako toto bude vlastně možná první výbor, respektive první schůze výboru, kdy se experimentálně využije tato metoda. Jejímž cílem je přiblížit Evropský parlament, respektive komunitární instituce jakožto takové evropským občanům. A nyní, co se týče vystoupení pana místopředsedy vlády a paní komisařky, tak eh, k tomu bych vám chtěl říci, jak asi již určitě dobře víte, že Evropská komise a Rada eh, zde apelují na součinnost Evropského parlamentu abychom odsouhlasili a to, co nejrychleji, jak to nejrychleji půjde, opatření, jejímž cílem je čelit eh, ekonomické situaci v EU a zajistit oživení. A to tak, E, e, e, v rámci tedy naší kompetence, to znamená strukturální fondy a fondy soudržnosti, o té zde jde a jde o to, aby tyto prostředky z těchto fondů byly co možná nejvíce k dispozici členským státům, aby mohli je použít jako takovou injekci na trzích a aby se díky těmto prostředkům posílila tvorba pracovních míst. Já zde eh, mm, koordinátorům eh, frakcí, hm, protože dnes mimořádně hm, po schůzi výboru se sejdou koordinátoři, tak zde o tom budu hovořit a budu na ně apelovat. Eh, a my jsme již právě tedy si řekli, kdo budou ti zpravodajové na toto téma a cílem je, abychom mohli hlasovat na mimořádné schůzi 9. března o těchto návrzích, tak aby konference předsedů eh, mohla rozhodnout, že pokud to půjde, abychom mohli o tomto hlasovat na plenárce na konci březnu a pokud to nepůjde, tak na některé z těch dvou posledních plenárek, eh, když tedy ne v březnu, tak alespoň v dubnu. Na schůzi koordinátorů Eh, se budeme zabývat formou, tedy jak my bychom mohli přispět k urychlení tohoto procesu. Bez toho však, aniž bychom nějak se zřekli našich kompetencí, které jsme získali pro účely legislativního procesu. A proto a určitě k této otázce se ještě vrátíme zítra dopoledne. Eh, eh, poté, co si vyměníme názory na schůzi koordinátorů. Eh, takže já bych nejprve proto chtěl požádat pana Čunka, pana místo předsedu vlády, aby nám představil priority českého předsednictví. Děkuji. Dobrý den, vážený pane předsedo, paní komisařko, vážené poslankyně a poslanci Evropského parlamentu je mi velkou ctí že tady dnes mohu vystoupit před vámi a poskytnout vám přehled o tom jaké jsou postoje českého předsednictví v oblasti politiky soudržnosti. můj záměr je dvojí. nejdříve mi dovolte abych krátce představil hlavní priority českého předsednictví posléze bych vám rád vysvětlil naše cíle v oblasti dokončování vyjednávacího procesu úprav nařízení k politice soudržnosti. česká republika společně s francií a s švédskem vypracovala osmnáctiměsíční společný program na jehož základě jsme vymezili naše priority. české předsednictví má tři hlavní priority. první prioritou je pokračovat v jednání o budoucnosti politiky soudržnosti po roce two thousand and thirteen rozhodně očekáváme na toto téma intenzivní diskusi a těšíme se na příspěvek evropského parlamentu který samozřejmě důkladně přezkoumáme. naše předsednictví má rovněž v úmyslu aktivně přispět k hladké implementaci politiky soudržnosti to je programu na období let two thousand and seven až two thousand and thirteen a k, úspěšně, a chceme přispět k úspěšnému dokončení programu na léta 2000 až 2006. V této souvislosti bych rád zdůraznil význam sdílení informací, zkušeností a příkladů, pokud jde o osvědčené postupy a význam zhromažďování a projednávání námětů pro zjednodušení jednotlivých částí procesu implementace. Tou druhou prioritou je pokračování ve veřejné diskusi o konceptu územní soudržnosti která v současné době probíhá. v této souvislosti bych rád zdůraznil důležitou a zajímavou práci kterou již rada vykonala za francouzského předsednictví. rádi bychom udrželi zájem o toto téma a pokračovali v diskusi konceptu s cílem přispět k obecnému porozumění mezi institucemi a partnery. A konečně tou třetí prioritou předsednictví je pokračování v plnění závazků vyplývajících z územní agendy Evropské unie a Lipské charty. Hlásíme se k implementaci cílů přijatých na nedávných setkáních ministrů, včetně posledního ministerského setkání v Marseille oblasti územní agendy a jejího prvního akčního programu budeme v průběhu předsednictví pokračovat v plnění úkolů které jsou kladeny na předsednickou zemi. kromě toho bychom se rádi koncentrovali na problematiku vztahu mezi městem a venkovem. přestože neplánujeme uspořádat zvláštní setkání ministrů na téma politiky měst rádi bychom se věnovali v rámci předsednické agendy rádi bychom věnovali v rámci předsednické agendy zvláštní prostor lipské chartě přičemž bychom se koncentrovali na sdílení příkladů dobré praxe ve vztahu k integrovanému rozvoji měst. na všechny tyto priority se zaměří naše jednání během několika formálních a neformálních akcí které se české předsednictví chystá uspořádat. v tomto ohledu bych rád zmínil zejména neformální setkání ministrů odpovědných za regionální politiku které se koná v dubnu to je. twenty three a. four v mariánských lázních. již jsem obdržel potvrzení že paní komisařka danuta hübnerová bude přítomna oba dva dny ministerského jednání a bude prezentovat názory komise k budoucnosti politiky soudržnosti a závěry vyplývající z veřejné konzultace k zelené knize e, územní soudržnosti. druhou významnou akcí je mezinárodní konference o budoucnosti politiky soudržnosti a územní soudržnosti která bude v březnu a to twenty six a. seven a bude se konat v praze kromě výše uvedených akcí bude různými institucemi připraveno mnoho dalších setkání jako například evropský summit regionů a měst v praze pořádaný výborem regionů na začátku března nebo evropský den měst který bude v únoru. dovolte mi abych se nyní věnoval legislativní činnosti za českého předsednictví vážná hospodářská a finanční krize eh, které musíme čelit řadou významných legislativních návrhů nám všem zrychlila tempo. proto naše předsednictví učiní co bude v jeho silách abychom při společné odpovědnosti dosáhli rychlé dohody a věřím že evropský parlament nám bude nápomocen všichni si uvědomujeme že občané by pro zbytečné prodlevy neměli žádné pochopení. v listopadu loňského roku v souvislosti s plánem oživení ekonomiky komise předložila tři významné legislativní návrhy které je nutné chápat jako jeden provázaný balíček a rada se jimi jako balíčkem zabývala cílem všech těchto návrhů je zjednodušit stávající nařízení o strukturálních opatřeních urychlit provádění programů strukturálních opatření. tato opatření budou výraznou pobídkou k tomu aby unie a členské státy vyplácely z prostředků fondů evropské unie rychleji a lépe. evropská rada ve svých závěrech ze zasedání ve dnech eleven a twelve prosince two thousand and eight vyjádřila těmto opatřením podporu a cituji vyzvala evropský parlament radu a komisi aby nezbytná rozhodnutí přijaly co nejdříve a to případně i pokud jde o regulační rámec při plném respektování stávajícího finančního výhledu a postupů stanovených v interinstitucionální dohodě v souladu s co nejrychlejším časovým rozvrhem. rada na tuto výzvu evropské rady reagovala velmi rychle. rád bych zdůraznil že rada omezila své zásahy na absolutní minimum přestože některé členské státy zastávaly jiný názor nakonec všechny změny navržené radou byly schváleny komisí. mám tedy to potěšení vám dnes oznámit že za prvé rada byla ochotna přijmout změnu nařízení evropského parlamentu a rady o evropském sociálním fondu a rozšířit druhy nákladů způsobilých pro příspěvek z tohoto fondu jak navrhovala komise. dovolte mi zdůraznit že rada nenavrhovala žádné úpravy textu navrženého komisí. doufám že by tak tomu mohlo být i v případě evropského parlamentu. za druhé rada je připravena jednat s parlamentem aby zajistila rychlou dohodu ohledně poslední součásti balíčku týkající se navrhovaných změn nařízení o evropském fondu pro regionální rozvoj pokud jde o způsobilost investic v oblasti energetické účinnosti a obnovitelné energie v souvislosti s bydlením. za prvé rada souhlasí s komisí že investice na zlepšení energetické účinnosti a obnovitelné zdroje ve stávajících budovách jsou na místě zvláště v současné situaci kdy je část evropy postižena výpadkem dodávek plynu je potřeba podporovat investice do zateplování domů neboť vedou k velkým energetickým úsporám. dovolte mi zdůraznit že toto byla zřejmě nejkomplikovanější část debaty mezi členskými státy. většina zemí souhlasí s investicemi do bydlení jak je navrhuje komise avšak některé členské státy nepodporují způsobilost bydlení ze strukturálních fondů. jako kompromis mezi těmi dvěma, názory, dvěma názory byl zaveden práh těchto intervencí na úrovni four celkové alokace erdf. za druhé bych rád vysvětlil proč rada změnila původní pojem domácnosti s nízkými příjmy na podporu sociální soudržnosti. Jak jste si jistě dobře vědomi, nemáme na evropské úrovni žádnou obecnou definici sociálního bydlení. Kvůli odlišné situaci v členských státech bylo navrženo, aby definice stanovující způsobilost pravidel pro intervence bydlení byla ponechána na členských státech za třetí předsednictví si je vědomo předešlých zpráv přijatých evropským parlamentem a dovolte mi zmínit především zprávu pana andrii která byla schválena na jaře roku. two thousand and seven pevně věřím že změny navržené radou naplní naděje či přání evropského parlamentu v rozšíření přístupu k fondům společenství pro renovaci sociálního bydlení pro všechny členské státy. Na závěr, protože většina členských států žádala o stanovení co nejvíce společných pravidel pro všechny fondy, předsednictví se souhlasem komise zavedlo do erdf též opatření o jednorázových paušálních částkách jak bylo navrženo komisí v nařízení o esf tedy evropském sociálním fondu spolu s ustanovením retroaktivity od. one srpna. two thousand and six nyní bych se rád vrátil k tomuto poslednímu nařízení které tvoří balíček návrhu na úpravu nařízení politiky soudržnosti. rada je v pozici kdy je připravena oficiálně požádat o souhlas Evropského, evropský parlament ohledně modifikace některých ustanovení souvisejících s finančním managementem erdf esf a fondu soudržnosti. také zde může návrh komise s menšími změnami. tyto změny převážně technického charakteru jsou vám dobře známé. proto bych zmínil jen nejdůležitější aspekt kterým je navýšení zálohových plateb respektive poskytnutí zálohy i v roce two thousand and nine pro nové členské státy jde o navýšení ze two na four a pro staré členské státy jde vlastně o novou platbu která předtím nebyla a to ve výši two five příspěvku eh, evropské unie na konkrétní operační program zálohy by měly být k dispozici co nejdříve řídícím orgánům aby bylo zajištěno že mohou zahájit nové projekty. rychlé přijetí tohoto nařízení by mělo umožnit členským státům podstatně zrychlit platby a implementaci programů politiky soudržnosti. věřím že parlament sdílí přání rady a komise dosáhnout i v tomto nařízení rychlé dohody a že podle toho bude také jednat dosažení včasné dohody s evropským parlamentem o těchto legislativních návrzích zůstává hlavní prioritou českého předsednictví v legislativní oblasti. dovolte mi také vyjádřit svůj osobní vděk francouzskému předsednictví které se prokázalo jako velmi schopné co se týká obsahu a času v diskusích i kompromisních textech v radě rád bych zdůraznil význam který pro práci v radě znamená pomoc ze strany komise. máme společný cíl jímž je dosažení rychlé dohody o těchto třech návrzích a jsem si jist že komise vítá a může podpořit výsledky práce která již v radě byla vykonána a domnívám se že to bude v rekordním čase rád bych shrnul své vystoupení do několika jasných bodů. nyní je na parlamentu aby k legislativním návrhům zaujal jasné a rychlé stanovisko. české předsednictví doufá že tak bude skutečně učiněno v co nejkratší době aby nám umožnil přijmout tato nařízení bez zbytečných odkladů předsednictví je spolu s evropskou komisí připraveno důkladně a rychle přezkoumat vaše případné návrhy. a na závěr bych rád zmínil ještě jednu věc. mnozí z vás ví že ze svého rozhodnutí opustím brzy českou vládu a rád bych vás ujistil že kontinuita a hladké předání agendy politiky soudržnosti mému nástupci cyrilu svobodovi který je v tuto chvíli ministrem české vlády a kterého jsem já navrhl panu premiérovi jako svého nástupce že tato priorita je absolutním předpokladem eh, úspěchu českého předsednictví. proto si myslím že tato výměna se nedotkne kvality naší práce. velmi vám děkuji za pozornost. Děkuji, děkuji. Jsme si jisti, že určitě tomu tak i bude. A já snad teď bych možná navrhl, abychom dali slovo paní komisařce, paní Hybnerová. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení ministr, vážený pane ministře, dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Jsem velmi ráda, že po prosincové schůzi jsem k vám mohla znovu přijít a ráda bych vám na samý začátek popřála mnoho štěstí do nového roku. Děkuji mnohokrát také panu místopředsedovi vlády Čunkovi za jeho projev a také za to, že české předsednictví je odhodláno pokračovat s řadou našich důležitých politik během českého předsednictví a že jste eh, se také zavázali, že budete vyjednávat o změnách nařízení o politice soudržnosti. Ráda bych využila této příležitosti a podělila se s vámi krátce o pár informací k aktuálnímu dění, k aktuálním plánům Evropské komise v oblasti politiky soudržnosti. Budu také hovořit o navržených změnách nařízení. Jak si uvědomujete, v tuto chvíli spouštíme nové finanční období 2007 až 2013 a zároveň připravujeme hodnocení plnění požadavků, což je důležitá součást řízení politiky soudržnosti. Pro tuto chvíli máme k dispozici u regionálního fondu dvě třetiny těchto hodnocení, což pokrývá víceméně 80 všech prostředků. A doufám, že do léta budeme mít už všechno hotovo a že všechny eh, součásti této, chcete-li, mašinerie budou v členských státech dobře fungovat. Máme také eh, mnoho projektových přihlášek, některé projekty pokračují a během našich zasedání jsme vždy trvali na tom, aby se jednalo o projekty kvalitní. To také vyžaduje řádné finanční řízení. Hodnocení souladu s pravidly je vlastně nový nástroj, který nám umožňuje lépe se ubezpečit o řádném finančním řízení a obecně o řízení finančních prostředků a fondů. Jak víte, v tuto chvíli také probíhá provádění akčního plánu, který komise přijala před rokem a přijala ho v kontextu procesu absolutoria. Zítra v rozpočtu pro rozpočtovou ve výboru, promiňte, pro rozpočtovou kontrolu budeme mít právě slyšení, které se týče absolutorie za rok 2007. Co se týče absorpce prostředků, na konci měsíce bych snad měla být 100 poskytnout eh, více konkrétních údajů o absorpci za loňský rok. V tuto chvíli se zdá, že jsme zhruba nad 9% u všech strukturálních fondů a všech členských států. Také je už zjevné, že polovina členských států se dostala na 95 vyčerpání výdajů do konce roku. Nyní se prodlužuje období přípustnosti a zdá se, že není plná absorpce fondů v téměř všech, neli ve všech členských státech ohrožena. Zároveň, jak víte, vytváříme základ pro budoucnost. Pro budoucnost politiky soudržnosti po roce 2013. Letos také budeme pracovat na výsledcí hodnocení za období 2000 až 2006 a zmiňuji to právě v kontextu diskuse o budoucnosti, protože takovéto hodnocení povede k určitým závěrům, které si určitě vytvoříme eh, z předchozích programů a budeme je potom aplikovat na budoucí politiku. V této diskusi o budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2013 také využíváme zprávu Regiony 2020, vydanou generálním ředitelství pro regionální rozvoj. Je to dokument, který analyzuje dopad eh, řešení hlavních výzev, kterým čelili evropské regiony. Eh, bude ukazovat na, tom, na to třeba, jak klimatické změny, demografické změny a tlaky a otázka eh, bezpečnosti energetických dodávek bude mít dopad na evropské regiony, takže budeme potom schopni lépe nasměřovat priority politiky soudržnosti. Kromě toho také dokončujeme nebo dokončují nezávislí odborníci svou zprávu, ta by měla být předložena v březnu tohoto roku, bude se opět týkat politiky soudržnosti a pevně věřím, že v Dubnu budu schopna vydat dokument o možných budoucích směrech evropské politiky soudržnosti. A o tomto dokumentu bychom právě také mohli diskutovat v Mariánských lázních na schůzce ministrů. To bude schůzka, která proběhne v Dubnu. Jak si pamatujete, také probíhá veřejná konzultace ke zelené knize o územní soudržnosti. to být do konce února a zase vlastně první připomínky z tohoto konzultačního řízení budu schopna předložit v Praze na začátku března na summitu regionu a měst, který organizuje ONU. V červnu se chystáme přijmout šest zpráv o pokroku týkající se hospodářské sociální soudržnosti. Budeme mít k dispozici už syntézu diskuse, která probíhá o, regiona, o teritoriální a regionální soudržnosti Hlavní část této zprávy se letos bude týkat kreativity a inovace na regionální úrovni, protože konec konců eh, se jedná o rok kreativity a inovace. Jsme také vděční českému předsednictví za to, že eh, bude pokračovat v diskusi o vztahu měst a venkova, jakožto aspektu strukturálních opatření Evropské unie a pevně věřím, že k tomu proběhne v Praze na konferenci Plodná diskuse. České předsednictví se zavázalo provádět první akční program eh, z této územní agendy a musím říci, že právě toto téma je v rámci této agendy velmi důležité. Ráda bych vás také informovala o tom, že ještě během českého předsednictví se chystáme dopracovat nový přístup k evropské politice soudržnosti. Strategie Baltského moře bude také předložena formou sdělení komise. To by mělo být přijato snad do konce května a následně předloženo radě. Doufám, že budu moci tuto zprávu předložit také vašemu výboru. Jedná se o nový prvek naší politiky. Soustředujeme se na nadnárodní programy, které které probíhají v eh, makroregionech, eh, ve kterých na obou stranách hranice mají jakousi společnou historii. Regiony a členské státy, eh, které leží podél Dunaje, požádali, aby vznikla podobná zpráva pro celé povodí Dunaje. A myslím si, že to by dále mohlo poskytnout dobré vstupy do další diskuse o budoucí architektuře politiky soudržnosti. Tento rok bude také poznamenán intenzivnější prací v těch nejvzdálenějších regionech. V loňském roce jsme přijali sdělení, které trochu posouvá evropskou strategii týkající se těchto regionů. Snažíme se více soustředit nejenom na nevýhody, ale zároveň i na možné výhody těchto regionů. Ke konci tohoto roku se chystáme připravit eh, fórum tady těchto nejvzdálenějších, nejodlehlejších regionů, které by mělo proběhnout v příštím roce. Už jsem vám to asi říkala, ale jenom bych ještě připomněla, že další součástí našeho pracovního plánu je sdělení, které provede jakousi inventuru prvních pět let fondu Solidarity. Cílem této inventury bude další zlepšování tohoto nástroje. A nyní k plánu oživení evropské ekonomiky. Je to plán, který komise přijala 26.11. K tomuto plánu by řekla následující. My jsme se rozhodli, že využijeme všech možností, aby politika soudržnosti mohla přímo v praxi pomáhat členským státům, regionům i místním společenstvím překonávat dopady hospodářské krize investovat do zdrojů, které jim poskytne politika soudržnosti takovým způsobem, který by nám umožnil, jakožto Evropě, překonat hospodářskou krizi. Všichni kolegové, kteří pracují v generálním ředitelství pro regionální rozvoj v geografické jednotce, velmi úzce spolupracují se starými programovými orgány, tak aby se zjistilo, jak se dají využít všechny možnosti každého programu pro řešení okamžitých problémů, tak aby investice mohly probíhat rychleji. Jsme totiž přesvědčeni, že už ve stávajícím právním rámci existuje dostatečný manevrovací prostor, který nám umožní tyto prostředky využít lépe, zatímco čekáme na změnu tohoto nařízení. Například manažeři mohou modulovat procento evropského příspěvku na daný projekt. Na začátku období můžou mít dokonce projekty se stoprocentně krytými způsobilými náklady, respektive se 100% způsobilých nápadu, nákladů. Existuje také řada dalších možností, které eh, skýtá stávající právní úprava. Jak eh, pan místo předseda vlády zmínil, dnes jde o to, abychom opravdu postupovali co nejrychleji, bez průtahů, ve spolupráci těchto třech institucí, abychom co nejrychleji dospěli ke shodě na těchto změnách. Dám dal jsem vám k dispozici rozhodnutí komise z 2. prosince, což jsou pozněvací návrhy k nařízení a setkali jsme se také ve Štrasburku minulý týden společně s panem komisařem Špidlou a se zástupci českého předsednictví a panem ministrem Čunkem se zpravodají. Pan ministr Čunek vám předložil už určité podrobnosti o kompromisu z rady. A možná bych to neměla říkat, ale byli jsme velmi příjemně překvapeni tím, že rada velmi rychle převzala tady tento úkol na sebe a velmi intenzivně pracovala v prosinci. A jsme vám velmi vděční za to, a že jste tak rychle jmenovali zpravodaje, tak abychom mohli pracovat i s vámi na případném zavádění veškerých změn a do textu nařízení, tak aby prostě se co nejrychleji uvolnili do terénu peníze. Také se snažíme tímto snížit administrativní zátěž Snažíme se o to, aby především malé a střední podniky měly co nejrychleji a nejjednodušeji k tomuto přístup pochopitelně za respektování a rozpočtových pravidel. A právě z toho důvodu jsme navrhovali všechny tyto změny, které jsem v prosinci předložila já a nyní je předložil i pan místopředseda vlády Čunek. Pochopitelně, že pro jednotlivé příjemce mají různou hodnotu. Nicméně ty další zálohy budou velice důležité. Pakliže členské státy umožní sdílení tady těchto prostředků s konečnými příjemci, s těmi, kteří provádějí velké projekty i s malými malými a středními podniky, protože to určitě může na pomoci jejich finanční likviditě. Chceme také pracovat se členskými státy, aby byly uh, eh, schopny provádět ty a odsouhlasit ty první pozměňovací návrhy. Už jsme se setkali se zástupci některých členských států, protože je pravda, že na jednu stranu sice můžeme tady v institucích pracovat na tom, aby došlo ke splnění těchto pozměňovacích a provedení těchto uh, pozměňovacích návrhů. A na druhou stranu zase eh, členské státy chtějí své možnosti, je potřeba, aby mohli plně využít dopadu tady těchto pozměňovacích návrhů. Eh, zúčastnila jsem se prvních diskusí v regionech. Eh, v nedávné době jsem navštívila pět regionů a vidím, že existuje obrovské očekávání a zároveň velmi pozitivní reakce na signály, které vycházejí v tomto kontextu z Bruselu. Ráda bych také připomněla, že se velmi spoléháme na vaši podporu, spoléháme také na to, že budete s námi spolupracovat tak konstruktivně jako dosud. Rado Galote na začátku zmínil několik možností a já doufám, že si můžeme stanovit konec čtvrtletí jako určitý cíl, ke kterému bychom rádi schválili to, tyto pozměňovací návrhy. Ráda bych využila této možnosti a velmi vám poděkovala a poděkovala také francouzskému předsednictví za rychlé schválení změn článku 55. Protože pokud vím, tak i regiony tuto změnu zhledávaly velmi užitečnou, velmi ji vítali také příjemci. A to byl vlastně první krok k celkovému zjednodušování. Nyní máme stávající zákonodárné návrhy. Kromě toho také jsme vytvořili pracovní skupinu, kde jsou zastoupeny služby komise a zástupci členských států. A tato pracovní skupina pracuje na ještě dalším zjednodušování tady této politiky, soustředující se především na otázky kontroly a auditu což my jsme zatím v oblasti zjednodušování nedělali. S panem ministrem Čunkem jsme se zhodli na tom, že to také předložíme a na setkání Kokov velmi rádo to také prodiskutuji se zpravodají. Chci, abychom mohli diskutovat o prvních výsledcích této pracovní skupiny. Ráda bych o těchto výsledcích diskutovala i s vaším výborem, pakliže budete mít zájem. Myslím, že by se dalo hovořit o mnohem, ale možná by bylo dobré, abychom se soustředili na to, abychom dotáhli tyto pozdňací návrhy do konce. A že takto přispějí naše tři instituce k řešení stávající situace. Pak, když budete chtít další podporu od komise, další informace, tak pochopitelně budeme připraveni vám je všem poskytnout. tak aby všichni přesně věděli, a jaký záměr stojí za těmito pozněcími návrhy, třeba když to budete potřebovat vysvětlovat doma v regionech. Takže pokud budete potřebovat, tak vám velmi ráda poskytnu další informace. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Také jsme si naplánovali diskuzi, která by měla trvat do 16.30 a já zde mám několik žádostí o slovo, tak eh, bych rád, abyste byli velice struční a k věci, tak abychom potom ještě mohli dát příležitost eh, co největším počtu. Nejprve dáme slovo koordinátorům z politických frakcí a potom mám pět žádostí o slovo. A já navrhuji, abychom eh, již uzavřeli eh, seznam řečníků a abychom tedy postupovali podle seznamu. Za prvé koordinátor za EPP, pan Van Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. Děkuji, pane předsedo. Také pro parlament je toto mimořádný rok. Ehm, my, řekl bych, se vydáváme na cestu ke skutečnému dialogu s občany. Chceme a musíme udělat něco pro občany Evropy a chceme také zachovat a posílit kontakty k občanům přímo na místě. Máme jenom několik měsíců na to, abychom dokázali toto řádně zvládnout. A proto je důležité, když od vás, od komise dostaneme informace, kdykoliv je budeme potřebovat. Dovkol, dovolte mi několik připomínek. Paní Hybnerová právě hovořila o plánu na znovu oživení ekonomiky a o zjednodušení a já si myslím, že tady by se dalo udělat ještě víc. Bylo řečeno, že existuje pracovní skupina, která se tím zjednodušením zabývá a která má také ještě před volbami předložit výsledky. Chtěl bych vědět, co na konci období tohoto programu bude. Budou se dělat nové předpisy, my bychom to docela uvítali, protože jsme zjistili, že změny ve smyslu zjednodušení vítají vždycky všechny strany. Rád bych věděl, jak se o tom konkrétně uvažuje. Druhá připomínka. Správně jste hovořila o mimořádné situaci, kterou máme teď v souvislosti s finanční krizí a také jde o možnosti regionálních fondů a regionální politiky, které mohou přispět v boji proti této krizi. Čili je to mimořádná situace, která vyžaduje mimořádnou akci. Bylo také řečeno, že se musí udělat všechno potřebné, opatření se musí plánovat rychleji než obvykle, čili tady je ta rychlost velmi důležitá, i to vítáme. My jako parlament budeme tlačit na to, aby se drželo pracovní tempo, pokud se ještě přímo nemá zrychlit, tak abychom ještě před volbami v březnu, v dubnu mohli něco předložit. U nás doma se mě už na to často ptali, jak to vypadá, co můžeme udělat, jaká opatření a jak to vypadá s financováním. A tady je to pro občany skutečně nutné říci konkrétně, protože se jedná o pracovní místa. Paní komisařka se krátce zmínila také o Fondu Solidarity. O tom nebylo řečeno mnoho, tady bych požádal ještě o to, abychom to jako parlament s vámi mohli projednat podrobněji, abychom věděli, co můžeme očekávat. A pak se ještě obrátím na předsedu rady, pana Čunka. Pokud je od celý plán, tak tam se setkáváme se známými prvky, není tam nic velkého žádné velké překvapení, celý program, ale mám ještě jednu otázku. Jak to vypadá s tématem teritoriální soudržnosti a diskuze o budoucnosti. To je to, co je pro parlament základem pro případné obsahové změny po roce 2013. A tady bych požádal pana místopředsedu, aby nám konkrétně řekl, co si pod tím představuje, protože parlament v březnu bude vlastně tuto věc považovat za hotovou. Na začátku března bude konference, čili tady bychom to měli více podpořit. Je to otázka bílé knihy a teď, co možná nejrych, promiňte, zelené knihy a teď by se to mělo dostat do bílé knihy. Äh, pane předsedající I já krátce a pregnantně přispěji k rozpravě. Mám v zásadě dvě otázky. Je pravdou, že krize se nedá naplánovat. Tady musíme, protože se jedná o mimořádnou událost reagovat také mimořádným způsobem. Bylo to tu už řečeno a jsem potěšena, že i Rada tady našla kompromis. My jsme v naší frakci toto také diskutovali a budeme to diskutovat ještě v našem výboru tak, abychom mohli co možná nejrychleji reagovat. Mám tu ale ovšem dotaz. Jak všichni víte, například podpora sociálního bydlení tak jak byla rozhodnuta v roce 2004, eh, tam jsme to intenzivně diskutovali. Je to také otázka nových členských států. A teď budeme mít výjimku z pravidla, kterou rozšíříme na všech 27 členských států. Zůstane to tak, nebo to bude jenom výjimka z hlediska finanční a hospodářské krize? Pokud to zůstane natrvalo, zdálo by se mi to divné protože je to otázka, zda to má smysl, měli bychom to prodiskutovat, zda to má být dlouhodobé nebo krátkodobé opatření. A s tím souvisí další otázka. Až 4 prostředků se mají eh, využít pro tato opatření Členské státy ale plánovaly eh, za různých předpokladů. Operativní, operační programy se schvalovaly, sestavily se rozpočty. A pokud jsem to správně pochopila, tak tu nejsou žádné čerstvé prostředky, peníze. Jak se to dá zvládnout? K čemu to bude, když my v parlamentu, radě a komisi to rychle projednáme, ale členské státy nebudou schopny toto realizovat? jaké představy tu jsou, jak, v jakém vztahu je to k operačním programům. A ještě jednu otázku, o které se zmínil pan Čunek, to je ta první priorita eh, politiky soudržnosti a její budoucnosti. Co by mělo být na stole v prvním půlroce a jakým způsobem se na tom může účastnit parlament, když říkáte, že v Dubnu předložíte první záležitosti a první věci na konferenci, pak je to pro předsednictví rady dobré, protože, a pro parlament nikoliv, protože my už tu téměř nebudeme v tu dobu. Takže mě zajímá z hlediska časového plánu, nakolik můžeme spolupracovat eh, na těchto věcech. Děkuji, pan Bopuy, koordinátor za skupinu ALDE, liberály. Paní komisařko, pane ministře, pane předsedající, tři body. Za prvé, velice rychle, paní komisařko, vy jste hovořila o návrhu fóra pro e, naše ultraperiferní území, vzdálená území. Takže já bych velice rád, abychom zdůrazňovali, že skutečně tato teritoria jsou vel, zdrojem velkého bohatství pro Evropu, protože často se prezentují jako území, která potřebují jenom peníze a málo kdy se hovoří o tom, v čem jsou bohaté. E, třeba fauna, flora na těch ostrovech a vzdálených e, oblastech. A potom i geostrategicky jsou významné především v různých tedy e, významných časových úsecích. Takže to je také třeba prezentovat tyto regiony tedy nejenom jako pouze regiony, kde se eh, používají evropské peníze, ale je třeba i zdůrazňovat jejich bohatství a přínos pro celé společenství. Druhá věc, pane ministře, my jsme o tom hovořili i v pátek v České republice na schůzce Byra výboru regionů v pátek dopoledne. Vy jste hovořil o vztahu mezi městem a venkovem, že o tom se bude diskutovat v, prosi, v, pardon, v březnu. Pane ministře, zde je třeba skutečně zdůraznit, že nejde o to diskutovat, nejde o nějaké e, rozpory nebo o ty hádky mezi městem a venkovem, mezi tedy e, územními, nižšími územními celky či ústředními orgány, ale jde o to, jak vlastně takový občan Eh, co se týče sociálního zabezpečení, dopravy a tak dále, zaměstnanosti, jak mm, eh, může eh, dobře žít, ať je to město nebo venkov, protože venkov a město jsou propojeny, ty nejsou v rozporu. Často je to vztah, který je předkládán jako taková kontradikce, takový rozpor, ale my se na to musíme podívat z pohledu toho uživatele, toho občana. A za třetí věc, pro mě zásadní, především z krátkodobého pohledu, to je ten eh, slavný plán obnovy nebo oživení ekonomiky. Zde hm, v této oblasti dnes večer i budeme hovořit o městské mobilitě my se e, snažíme nalezat řešení na úrovni Fondu pro regionální rozvoj či strukturálního fondu, ale e, zde já i jsem interpeloval komisi minulý týden ve Štrasburku a zde jsem vyjádřil poletování, že zatím ten akční plán se zablokoval v komisi protože my zde chceme mm, zajistit určité oživení v oblasti sociální, ekonomické, ale mm, na druhé straně ta mobilita je tomu jaksi obětována třeba pokud jde o znečištění prostředí. My můžeme vynakládat finanční prostředky na to, abychom zlepšovali energetickou účinnost budov, ale neděláme nic s mobilitou ve městech. Takže to je jenom takové politování. Druhá věc, eh, zálohové platby, eh, o tom se již hovořilo. Pokud jde zde o zálohové platby, tak jak řekl kolega Van Nistelrooy, proto abychom vytvářeli pracovní místa, tak samozřejmě my jako parlament jsme pro. Ale pokud jde o to, eh, jak si zajistit hotovost členským státům, aby měli včas hotovost, tak proto nejsme. Aby to bylo jenom pro toto. Já beru na vědomí že nyní směřujeme k takové dohodě mezi komisí a radou, vlastně tam již došlo k dohodě, a e, moji dva předřečníci vám řekli, paní komisařko a pane předsedo, e, že e, my jako parlament se vám budeme snažit pomáhat, ale zapomněli jsme na čtvrtého partnera, tedy na členské státy. Vy, paní komisařko, jste nás uklidňovala, že některé členské státy e, již jak si věci nastartovaly, to nás těší, ale my bychom rádi v parlamentu, abychom, pokud eh, eh, přijmeme tento dokument v březnu, tak aby ministři nás ujistili, tedy ujistili radu, komisi a parlament, že skutečně tomu tak bude, že se to bude realizovat náš pan předseda nám připomněl zde pravidlo eh, toho časového sledu. A my zde máme již příklady, které nám ukazují, že v různých zemích eh, se eh, takovéto hm, jaksi urgentní plány neaplikují. Já bych velice rád, abychom my individuálně povolali členské státy k odpovědnosti, aby abychom nakonec neslyšeli třeba na konci roku, že to je e, kvůli Bruselu, e, aby e, rada, komise a parlament byly házeny do stejného pytle potom. Děkuji. Za, to bylo za Alde a za zelené paní Kalembach. Děkuji, pane předsedo. Je mi líto, že jsem nemohla vyslechnout všechno, co jste řekl vy i paní komisařka, protože my jsme měli neobvykle dlouhé spoždění, ale otázky, které se naskýtají mně, které my tanou na mysli, jsou obdobné jako ty, o kterých hovořili kolegyně a kolegovo, kolegové. Vy jste říkal cash flow co možná nejdříve a co možná nejrychleji. A je to otázka odlivu prostředků na období 2007 až 2013. Ještě v roce 2008 to bylo příliš nízké. A proto také mám určité obavy ohledně realizace. Paní Krell právě zmínila, že operační programy byly potvrzeny v červnu 2008 a teď by se to mělo rozjet konečně. Také jste hovořili o návštěvě pěti regionů, pokud vím, tak máme asi 260 regionů. A ptám se, zda členské státy jsou skutečně připraveny na něco takového. Mám do určité míry obavy, že se vytáhne starý projekt na stavbu tratí pro tramvaje a budeme se snažit eh, tímto způsobem čelit krizi a budovat nové silnice. Ptám se ale, jestli to není příliš krátkodobý účel, který do naší politiky a také pokud je o náš závazek na ochranu klimatu, zda s tím nebude kolidovat. A chci podpořit to, co řekl kolega Kory, protože to je otázka akčního plánu městské mobility. Chci se také zeptat, zda komise je připravena na znovu otevření operačních programů. Možná se mýlím, ale čistě teoreticky by potom bylo nutné znovu potvrdit a schválit Eh, nové operační programy. A pokud by to mělo být velmi rychle, tak si dokážu představit, že by se to ani nedalo v období, které máme k dispozici, zvládnout. Děkuji a abychom uzavřeli první kolečko, tak eh, za nezávislé paní Bobošíková paní komisařko pane předsedo rady já oceňuji operativní postoj se kterým jste se postavili k té současné ekonomické krizi a tu pružnost e, těch opatření se kterými přichází jak rada tak komise a chtěla bych se připojit e, ke kolegům nistelrooijovi a paní krehlové chtěla bych se zeptat právě na tu dálnější budoucnost jak si myslíte že se bude vyvíjet politika regionálního rozvoje po roce? two thousand and thirteen mě by zajímala ta koncepční část vaší práce. děkuji. Děkuji a nyní dám slovo nejprve panu Čunkovi, panu místo vicepremiérovi. Vteřinu mi se musí, já se dohodnu s paní komisařkou, na které odpovědi eh, chce, abych odpověděl já eh, a na které ona. Whatever you take, I will take rest co vy si vezmete, tak já vezmu zbytek. Dobrá, já tedy odpovím na vše, co si myslím, že se eh, týká rady. Bezprostředně některé otázky nechám na paní komisařku. Takže eh, první byl pan poslanec eh, Nisteroid chci vědět co na eh, konci tohoto programu bude nový program mimořádná situace mimořádná akce jaká opatření ve prospěch pracovních míst co fond solidarity eh, a to byly otázky které směřovaly na paní komisařku na mě směřovala otázka, jak to vypadá s teritoriální soudržností zelená a bílá kniha. možná v této odpovědi dokážu eh, odpovědět i na některé jiné otázky, abychom využili ten čas, který, eh, který nám je dán. Takže, co se týká zelené, eh, zelené knihy, která by měla být dopracována do mm, během tohoto předsednictví, tedy dokončena diskuze o zelené knize, tak, aby se mohla proměnit Eh, v knihu bílou a tím pádem aby eh, byla vám také předložena. Eh, já se obávám že tady nelze stihnout nějaký požadavek na to aby členové tohoto volebního období tohoto parlamentu jak si diskutovali nebo měli na stole bílou knihu protože víte a vy velmi dobře, jaké lhuty provází i dokončení knihy zelené. Eh, takže jistě ti z vás, kteří budou členy eh, parlamentu v dalším volebním období, tak se v této diskuzi, eh, do této diskuze zapojí. Ta diskuze je obsažena už v názvu toho, na co jste se zeptal, to znamená teritoriální soudržnosti. Ta mm, záležitost je diskutována, řekněme, dvěma základními směry. To znamená, zda ten geografický princip, který mnozí vyznávají a je jim, řekněme, blízký, protože jsou z takovýchto oblastí, zda je jediný určující. My jsme přesvědčeni, či já jsem přesvědčen tedy, a zdá se mi, že i Eh, ta diskuze v komisi a s ostatními ministry napovídá tomu že nemůžeme hájit jenom ten princip geografický že musí eh, dojít k prolnutí jednotlivých politik to znamená zahrnutí eh, těch geografických daností příslušných regionů a to nejenom ten dotaz který tady zazněl to znamená například vzdálené regiony tak eh, ty musíme do všech svých úvah zahrnout proto že přeci každý z těch regionů eh, i kdybychom přijali jenom eh, geografické hledisko v určení těch teritoriálních území tak i to je naprosto jiné pro každý region. přeci máme vzdálené regiony a ty potřebují zcela něco jiného než například alpské, alpské regiony. takže Eh, ta diskuze nad bílou knihou která je v zásadě teď otevřená a přichází k ní ohromné množství podnětů tak eh, my chceme aby vyústila skutečně eh, v dohodu která bude zahrnovat jak geografický princip to znamená v žádném případě jeho vyloučení tak samozřejmě principy ostatní které eh, preferujeme hm, ať už, jsou to politiky které eh, mají iniciovat všechny regiony stejně to znamená ve věcech eh, nezaměstnanosti vzdělanosti a tak dále. takže to je záležitost která je otevřená a skutečně by měla být a naší ambicí i s paní komisařkou je aby ta, eh, tato diskuse nad, bílou, nad zelenou knihou pardon, byla dokončena eh, během tohoto předsednictví. ale to v těchto, eh, v těchto věcech. vy chcete vědět zda na konci tohoto programu, i když to byla otázka na paní komisařku, bude otevřen nový program. Eh, nebo bude eh, nějaká jeho úprava. Eh, můj názor, a jistě odpoví ještě paní komisařka, můj názor je, že dohoda nad zcela novým programem od roku two thousand and thirteen jestli si rozumíme tak dohoda jestli to takhle bylo myšleno tak dohoda nad úplně novým programem eh, není možná bez reflexe eh, toho starého období. také komise která teď zasedá a která tady byla několikrát zmíněna eh, a pracuje pod vedením pana ředitele hahnera která měla být složena jenom ze zástupců několika států a teď eh, my jsme se spolu viděli s panem poslancem v marseille tak tam ještě přistoupila jen česká republika ale dnes se ta komise nakonec rozšířila o zástupce všech států. a eh, je jisté že chce reflektovat ty dnešní programy z toho pohledu aby eh, ta práce komise byla dokončena co nejdříve ideální by bylo kdyby to bylo za českého, do konce českého předsednictví a vlastně změnila některé přístupy především v administrativní eh, složitosti řekněme směrem k, programům které jsou teď. a já jsem, já že přesvědčen jestli ta práce se ukáže jako přínosná takže to by mohlo být základem pro to nové programovací období s tím samozřejmě že se změní ten úhel politiky tak jak jste se na něj zeptal s ohledem na teritoriální soudržnost a tak dále. to znamená ve prospěch programů které upřednostníme a zvolíme si ten správný režim eh, jak podporovat eh, které regiony. Eh, takže myslím že bychom ale měli asi odpovědět a to se musíme dohodnout s panem předsedou že bychom měli odpovědět vždy každému poslanci jestli dovolíte nebo odpovídat všem poslancům je to jedno. Eh, takže já budu pokračovat eh, v těch eh, odpovědích jenom tak abychom se ale v tom neztratili. chcete odpovědět na fond solidarity paní komisařko? takže paní komisařka odpoví na fond solidarity. Já bych prošla všechny vaše otázky a zareagovala na ty, které snad byly adresovány mně. Eh, pan van Nisteroj, eh, dnes eh, jste mm, zmínil i o tu kampaň Evropského parlamentu, přibližování k občanům a podobně. Takže i my samozřejmě e, připravujeme se na politiku soudržnosti, připravujeme různou dokumentaci, materiály, e, které by chtěli představovat tuto politiku a e, co jsme udělali za poslední léta pro občany a také i v komisi připravujeme i takovou dokumentaci pro členské státy a ty potom i mohou členové parlamentu využívat. Uh, uh, a i my tedy vám tyto informace samozřejmě rádi předáme. Souhlasím s vámi, že musíme ještě udělat další velký skok a proto byla vytvořena pracovní skupina na téma zjednodušování a spolu s předsednictvím vám představíme výsledky tak, jak si budete přát. Protože mm, budou představeny radě na konci května, ale určitě můžeme vám představit průběžně tyto výsledky. Pokud je o Fond Solidarity, my teď pracujeme na sdělení s cílem je zmobilizovat členské státy, aby pochopili, mm, jaké jsou možnosti novelizace tohoto nařízení, aby to vzali vážně, to by mělo být nejpozději na mm, začátku dubna nebo na mm, konci března, kdy komise vydá toto sdělení. Paní Krél hovořila o sociálním bydlení v kontextu úspor energií. Zde bych chtěla zdůraznit, že e, mm, tato změna nařízení ERDF, ta se natýká, ta se netýká bydlení, ale ta se týká úspor energií jako takových e, v kontextu textů eh, těch největších eh, eh, tedy organizací, které produkují znečištění, které, kde mohou být sektory a mezi ně patří tedy bydlení, domy. Mm, a samozřejmě i ty domy přispívají negativně k změnám klimatu, takže jde o to, i, je to i v souruku ruce s zajištěním dodávek energií, takže je to i v Mm, podle závěru rady z prosince nejde o sociální bydlení jako takové. Jde o ti 4% a 4% alokací z tohoto fondu, eh, které se mají věnovat právě na ehm, úspory energii a na obnovitelné zdroje využívané v sektoru bydlení, tedy v budovách, v domech. A potom to bude na členských státech, aby se rozhodli, na jaký typ bydlení využijí tuto novou možnost neplánují se žádné prostředky, nové finanční prostředky, neoperujeme v rámci eh, stávajících alokací, to znamená, dochází k přesunům. My eh, tedy eh, měníme ten profil výdajů. Vy znáte asi ty procedury, které máme a zde víte, že čerpání je velice pomalé a mm, mm, mm, je třeba a mm, je to velice pomalé často, protože ten systém se musí nejprve e, nakonfigurovat, včetně těch kontrol auditu, a určitě to trvá čas určitý, proto my zde navrhujeme možnost e, přesunout část prostředků, které normálně by se postupně graduálně používaly v druhé části období, přesunout je na ty zálohové platby navíc které se využijí v tomto roce ještě, abychom urychlili výdaje eh, právě prostřednictvím eh, toho, že budeme snižovat tu administrativu a ty požadavky, náležitosti, tak aby i ty malé střední podniky eh, měly přístup mm, k těmto prostředkům bez velké zátěže, aby mohli je rychleji investovat. To je základ naší filozofie. Pokud jde o e, ty mm, no, mm, programy jako takové. Zde dnes okay, okay. Takže já se omlouvám abychom tu diskusi strukturovali do těch odpovědí tak e, vždycky k tomu jednomu tématu abych se k němu nemusel vrátit potom e, to znamená ty dotazy směrem k bydlení tedy ještě padly eh, předtím eh, dotaz na to co ta dvě procenta která byla a ta čtyři procenta která teď jsou. je to tak že to je dvě plus čtyři to znamená ta situace dnešní ta situace dnešní je taková že eh, jsou v programech dvě procenta která se mohou dávat ve prospěch bydlení ale zajišťují úplně jinou strukturu než ty čtyři procenta, o kterých mluvíme teď. E, to byly dotazy které jsem dostal ještě před e, tímto jednáním takže to jenom pro vysvětlení. a skutečnost je opravdu taková že tyto čtyři procenta se musí najít v těch programech e, v těch alokacích které státy mají přidělenou na toto programovací období seven až thirteen a je to určeno tedy pro všechny státy. Takže došlo k dohodě, že všechny státy mohou použít tyto finanční prostředky. Takže, mm, a je to mm, tady, když se mm, paní poslankyně za zelené ptala, tak eh, domníváme se, že to bude vyhovovat naprosto všem, protože za prvé přicházíme s tímto programem ve chvíli, kdy je energetická krize. Všichni víme, že zateplení všech bytů v jednotlivých členských státech je od fifteen až do thirty five celkové energie jednotlivých států záleží na struktuře těchto států. to znamená zateplení bydlení nebo úspory ve prospěch zateplení výměna oken a tak dále tak dělá tak ohromnou složku proto jsme přesvědčeni že právě v dnešní době je eh, toto rozhodnutí aktuální a mm, pro všechny přínosné. to znamená za prvé nemusíme stavět nové elektrárny a za druhé snižujeme náklady jednotlivým, občanům. takže e, s tímto opatřením tedy těchto four které e, jednotlivé státy najdou mohou hledat v celé části v celém spektru programů které mají na toto období s tím že si určí které programy jsou nejméně přínosné a z těchto to mohou vzít. samozřejmě to podléhá posléze ještě schválení komise. takže myslím že tak jsme odpověděli komplexně na celý ten balík připomínek nebo otázek směrem, k bydlení. to znamená ta část která v programovém období zůstává tedy ta two která se týkala Eh, pokud se nemýlím týkaly se jenom nových členských států tak ta zůstává a navyšuje se o four u těch ostatních států jsou to nové four tak hm, to jsme uzavřeli tu otázku, eh, tu otázku bydlení. Eh, Ještě... Muy bien. Eh... Výborně, říká pan předseda. Já mám ale zde ještě pět žádostí o slovo, takže prosím e, o stručnost, e, aby všichni se mohli vyjádřit a také apeluji na konkrétní otázky. Pan Březina. Slovo, pane předsedající můj dotaz byl zodpovězen jak částečně paní komisařkou tak panem ministrem. já jsem se právě chtěl zeptat na eh, řešení eh, energetických úspor s bydlením což bylo detailně vysvětleno. mně nezbývá než poděkovat za jasné prezentování priorit předsednictví. Děkuji, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji, pane ministře. Prožíváme globální hospodářskou krizi. Lidé přicházejí o práci. Musíme jim pomoci navrátit se do pracovního procesu. To je síla strukturálních fondů. Vy jste hovořili o energetické účinnosti energetickou účinností a takovými to opatřeními můžeme také vytvářet pracovní místa. Můžete se prosím více vyjádřit k potenciálu zelené ekonomiky? Hovořilo se o tom v Americe, Obama hodně hovořil o zelené ekonomice a o zelených pracovních místech. To je opravdu veliká síla, které můžeme využít tady v Evropě a zůstane potom po nás stopa. Hovořili jste o definici sociálního bydlení, respektive neexistenci této definice. Já myslím, že to je opravdu ostuda. Eh, musíme také definovat chudobu z hlediska nemožnosti dovolit si eh, třeba topení nebo energie. Je třeba, abychom také pracovali odpovědně. Je potřeba zjednodušovat, to je pravda, ale zároveň musíme zajistit řádné využívání prostředků daňových poplatníků. Myslíte si, že to se dá všechno vyřešit v rámci jedné procedury, tedy toho zjednodušování? Eh, Děkuji. Já mám podobnou otázku. Já bych chtěla poděkovat nejprve panu místopředsedovi a paní komisařce, že přišli eh, na zasedání našeho výboru, a, eh, protože já si myslím, že regionální politika mm, hraje velkou roli i v zastávající ekonomické situace a regionální politika skutečně může přispět. Eh, a pokud jde o ten plán obnovy, tak já vím, že nemáme čas, takže nebudu klást otázky. Já vím, že na, ještě nás čeká rozprava na toto téma, ale já mám jenom takovou otázku, která vlastně již byla předložena komisi i radě. Máme za to, že Evropský parlament by měl hrát aktivnější roli Mm, v tomto ohledu. Jsme si vědomi toho, že vzhledem k této situaci, kterou teď zažíváme, tak rychlost, efektivita je nezbytná sice, ale máme za to také, že během tohoto procesu, kdy se budeme snažit definitivně se dohodnout, tak parlament by měl hrát aktivnější roli a určitě ji hrát bude. Jenom bych chtěla vyjádřit eh, naději a požadavek, abychom do budoucna, když ta pracovní skupina, která již existuje a která pracuje na zjednodušení eh, eh, nařízení různých, tak aby mm, náš parlament a náš výbor, aby i zde hrál větší roli než doposud. Každopádně jsme si vědomi toho, že je nezbytné eh, zahájit tyto iniciativy i vzhledem k této době, kterou prožíváme a já si myslím, že i parlament by Eh, měl eh, být tím, kdo usnadní tyto iniciativy. Pokud jde o budoucnost eh, politiky soudržnosti a zelenou knihu, tak Výbor pro regionální rozvoj nyní pracuje na tomto tématu. Máme zde zprávu, na které pracuje pan Fanistroj a mm, tato zpráva měla velký dopad, protože máme více než 200 pozměňovacích návrhů předložených kolegy a kolegyněmi z výboru což poukazuje na důležitost eh, této zelené knihy. Také bych chtěla eh, se zeptat komise a rady, eh, eh, aby, nebo chtěla bych na ně apelovat, aby se splnila naše očekávání. Teď probíhá období konzultací sice, ale já si myslím, že by bylo důležité, jakmile skončí toto období konzultací, abychom i si vyslechli všechny subjekty a aktéry, které působí v této politice soudržnosti, to znamená parlament, členské státy, kraje i občanská společnost. Jakmile budou všichni vyslechnuti, tak je třeba abychom jasně z toho dedukovali určité myšlenky a koncepce eh, vůči územní soudržnosti, protože lidé eh, mm, toto požadují, tuto koncepci, aby byla sformulována. Proto je důležité, abychom si uvědomili, že eh, politika soudržnosti se neustále vyvíjí, i regiony se vyvíjí směrem k té konvergenci, ale nadále máme i problémy mezi tou intraregion, máme problémy s intraregionální konvergencí, tedy s konvergencí uvnitř jednotlivých regionů a také je třeba, abychom měli adekvátní finanční nástroje, aby byly více uspůsobeny, abychom usnadnili mm, mm, zmenšování těchto rozdílů uvnitř eh, regionu. Pan Arangoso a potom pan Angelaka a potom skončíme se kolem řečníků. Děkuji, pane předsedo, pokusím se velice stručně. Rád bych nejprve využil této příležitosti a poděkovat jak zástupcům rady, tak komise za jejich příspěvek k rychlému a dobrému řešení, které máme nyní na stole. Domnívám se, že evropští občané a naši voliči očekávají, že budeme konat rozhodně, tak jako jsme v této situaci konali. Nicméně, eh, stále mám ještě několik otázek na mysli a rád bych je tady zmínil. Za prvé tady zaznělo, že hlavním cílem je poskytnout určitou kapitálovou injekci evropské ekonomice. A právě energetická účinnost a investice do ní by mohla být tímto směrem vlastně, že bychom mohli použít eh, regionální prostředky nebo eh, prostředky z těchto fondů i částečně do bydlení, zlepšování energetické efektivity bydlení. Pokud bychom používali Fond pro regionální rozvoj, tak bychom vlastně museli tyto projekty přeprogramovat a to by trvalo půl roku. Tak jak potom můžeme zajistit, že dostatečně rychle dostaneme prostředky do praxe? A potom ještě několikrát zaznělo, že co se bydlení týče, tak kromě toho bychom také měli a, zdůrazňovat projekty bydlení v oddálených oblastech a hlavně eliminovat slamy a geta. E, to je oblast, ve které by určitě i Maďarsko potřebovalo pomoc. Otázka je, jak rychle tento návrh může být realizován. Čili jak vlastně toto může být přidáno ke stávajícímu seznamu návrhu. A za třetí k Evropskému sociálnímu fondu. Většinou se financují pouze opatření aktivní politiky zaměstnanosti. A zdá se, že v tuto chvíli desetitisíce lidí přicházejí o práci, končí na ulici, takže možná by se měly financovat na určitou omezenou dobu i pasivní opatření. Závěry z předchozího samitu hovořily o nemzdových výdajích a jejich zkrácení, umožnění jejich zkrácení. Proč to nebylo promítnuto do návrhu, pakliže to zaznělo v závěrech rady. Dalo by se to přidat zpátky? Děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji panu Čunkovi i paní komisařce. Chci vám popřát hodně úspěchů ve vaší činnosti během předsednictví. Jsem zpravodajem, pokud jde o příslušnou směrnici, o které budeme hovořit eh, v bodu 6. Myslím si, že komise i rada jdou správným směrem. Tato tři nařízení, o která jde, je třeba změnit zejména s ohledem na tu zvláštní krizi, kterou máme. Konkrétní dotaz. Pokud hledáme prvky, abychom zjistili, nakolik eh, tato směrnice byla skutečně do dneška využita, tak vidíme, že míra absorpce v některých členských státech byla menší než a za dva měsíce teď řekneme, že se to nařízení změní. Zajímá mě, jaký bude následný program, takzvaný follow-up. A jak budete vyvíjet tlak na členské státy, aby jednali rychle a aby rychle zrealizovali ty pozměněné návrhy, protože jde o čas, jde o čas a myslím si, že i náš výbor by měl být informován o průběhu. Děkuji. Tak. Já zkusím velmi rychle odpovědět na eh, dotazy, které, na které jsme možná ještě nezodpověděli a teď se opakují. Eh, neodpověděl jsem eh, na dotaz, co vztah mezi městem a venkovem. Tady vidíme tu situaci takto Eh, v mnohých státech evropy je poměr občanů eh, městských ninety five ku five v některých státech to je seventy five ku twenty five je zcela jistě naším zájmem je aby občané a obyvatelé mohli zůstat v tom území kde žijí samozřejmě za eh, zajištění kvality bydlení a života eh, tak aby se nám z těchto území nestěhovali či nechtěli stěhovat. Eh, tam musí dojít tam nejde jenom o peníze tam jde o zvolení si stylu života je přeci nemožné aby občan který bydlí ve městě twenty minut pěšky od nemocnice tak měl stejné podmínky či od kliniky aby měl stejné podmínky jako občan který je od toho města vzdálen někde v území sto kilometrů. nicméně musíme, my se snažíme zajistit aby ty podmínky byly v těch základních životních eh, pozicích eh, zajištěny pro všechny a samozřejmě ten vztah mezi městem a vesnicí aby byl vyvážený natolik že nebude docházet eh, k tomu jednosměrnému vylidňování vesnic. a eh, v některých státech samozřejmě se to daří a vy víte že jsou státy kde se už tvoří ty prstence kolem velkých měst eh, to znamená dochází k vysidlování z města do těch prstenců které někteří nazývají tučnými prstenci to znamená je ta vzdálenost k městu velmi malá ale lidé přitom žijí na vesnici. nám o toto nejde jde o to abychom přeci zajistili eh, dobrý život ve všech regionech rovnoměrně samozřejmě při zohlednění specifik. takže to eh, směrem k této otázce. další otázka jak povolat členské státy k odpovědnosti když nebudou dobře realizovat ty programy eh, které jim poskytujeme nebo ty peníze které jim poskytujeme to znamená ty procenta, kdy oni to nezachytí. já si myslím že povolávat členský stát k odpovědnosti za to že nechce přijmout finanční prostředky Eh, například ve, ve prospěch svých občanů k úspoře energie je eh, téměř nemožné protože stát který to neudělá je z našeho pohledu zpozdilý. takže my se domníváme že ta nabídka je tak velkorysá že tady eh, když samozřejmě bude zpracován program a oni ho dodrží takže oni tuto nabídku využijí naopak jsme přesvědčeni že procenta jsou výsledkem nějakého dialogu. a zároveň odpovídám eh, tady eh, paní mm, poslankyni za zelené že eh, to je jeden z nástrojů možná jeden z budoucích nástrojů politiky po roce two thousand and thirteen s tou dnešní zkušeností možná energetická politika která bude favorizovaná to znamená zaměřená na úsporu energií. Eh, ta úspora energií v tuto chvíli je zaměřená za prvé na zateplení budov ale na druhé straně jsou tam i eh, náhrady to znamená solární panely například a podobně takže to v těch čtyřech procentech je možno realizovat taky a já jsem přesvědčen že evropa bude muset rozvíjet tento program úspory eh, po roce two thousand and thirteen daleko intenzivněji než ho rozvíjí teď. Eh, další dotaz byl eh, že se evropa mm, nebo kritika byla na to že evropa nedokáže definovat sociální bydlení. já jsem přesvědčen že nikdo z poslanců evropského parlamentu ani poslankyň tady není kdo by se touto otázkou někdy nezabýval a když každý z nás teď napíše svou definici jak si představuje sociální bydlení tak eh, se ani v jednom případě neshodneme. proč to tak je? je to přeci proto že v každém státě je jiná úroveň proto jsme taky evropa regionů že chceme tuto úroveň vyvážit je jiná úroveň je jiný průměrný plat je jiná eh, částka z toho průměrného platu kterou občané vydávají na bydlení a to jsou všechno faktory které ovlivňují tu definici. proto eh, k té, tomu, k shodě nad touto definicí nemohlo dojít a myslím si že jsme udělali eh, že jsme neustoupili od toho úsilí tuto definici hledat nicméně eh, jdeme teď směrem na kterém se můžeme shodnout a jsem přesvědčen že ta sjednocená evropa budoucnosti to znamená evropa kdy těch twenty seven států s tím ohromným množstvím regionů dojde přeci jenom k určité rovnováze pak bude možno tu jednotnou, eh, jednotnou politiku a také eh, ten Eh, tu jednotnou definici nalézt. takže z toho důvodu jsem přesvědčen že tady, eh, tady eh, ta situace v tuto chvíli je taková. tady bych chtěl poděkovat paní poslankyni pérezové za tu otázku k bílé knize protože člověk který na tom nejvíc odpracoval sedí mezi námi je to paní komisařka já jí za to děkuji ona to totiž se ani na začátku nezdálo, ale ono to chtělo i odvahu přijít tady s, touto, s tímto úsilím definovat eh, jaksi eh, jednotlivé problémy a napsat bílou knihu. To uvidíme nakonec za dva nebo tři měsíce na setkání, kde eh, budeme o bílé knize Eh, diskutovat tedy teda o zelené knize diskutovat a budeme směřovat k tomu eh, zda se dohodneme tedy na tom řešení to znamená na bílé knize. Eh, dlužím odpověď tady taky paní poslankyni bobošíkové a to mm, s ohledem na to jak se bude vyvíjet politika po roce. two thousand and thirteen já jsem přesvědčen že se bude vyvíjet jinak než jsme se domnívali před půl rokem ten dnešní stav a znovu to opakuju je tak ohromnou výzvou pro evropu to znamená určitá samostatnost eh, v energetické politice že nám bude zasahovat eh, tato otázka jednoznačně do těch programů které chceme mít. takže není to odpověď eh, kterou bych si připravil právě teď je to odpověď vlastně těchto dní nového roku a e, zcela jistě s těmi kolegy se kterými diskutuji tak e, je vidět jak se naše myšlení obrací a e, neustáváme diskutovat o tom jak posilovat a rozvíjet rovnoměrně naše regiony ale zároveň diskutujeme o tom že to musí být zároveň politika která vede k určité samostatnosti a nezávislosti evropy a to je politika úspor Eh, co se týká mm, dotazu pana eh, poslance mm, z Maďarska, eh, tady asi nebude má odpověď příznivá, to znamená, zda se ESF e nedá použít na nepřímé platby na pracovníky, tam nedošlo, nebo došlo tam k zásadní neshodě. Neboli Eh, myslím si že maďarsko s tímto požadavkem zůstalo osamoceno eh, bylo by ode mě nefér eh, vám dávat naději že to v brzké budoucnosti bude jinak. je to z toho důvodu že máme omezený počet prostředků samozřejmě v evropské unii a, a proto nakonec i ta čtyři procenta i ty předplatby to znamená těch two five pro staré členské státy two navýšení pro nové členské státy to všechno jde na úkor té alokace eh, kterou máme teď to znamená nemění se ten budget eh, který eh, máme teď. to je z mé strany asi všechno já nevím na co jsem zapomněl takže paní komisařka. Možná bych měla vyjasnit jednu věc, a to je ta absorpce čerpání mm, fondů v této fázi finančních perspektiv. My většinou tu míru absorpce měříme tak primitivně, a to e, e, jsou ty e, platby a ty intermediate payments, ty eh, průběžné platby, ty se eh, eh, můžou odsouhlasit pouze po té, co se odsouhlasí compliance. A tam ta míra absorpce je díky tomuto měřítku velice nízká. A mm, samozřejmě, mm, když my provedeme změnu v nařízení, a tak v letech 2007, 8 a 9 v případě patnáctky, tak vlastně ty eh, platby budou představovat 7,5 eh, a v případě alokovaných prostředků a 5 eh, v případě nových členských států. Celkem to bude 30 miliard euro asi dohromady, takže abych navázala na to, co řekl Jean-Marie Bopuy, Mm, zálohové platby nezůstávají někde v kase, ale mají se ve státní kase, ale mají se dostat k konečnému příjemci. O to tady jde, aby se eh, posílily investiční možnosti. Mm, my ale nemáme žádnou moc, jak donutit eh, nebo to uložit jako povinnost členským státům. My se snažíme přesvědčovat, eh, aby skutečně využívali zálohové platby mm, tak, aby to skutečně přispělo investicím a aby to přímo se dostalo k těm konečným příjemcům. Druhá věc. Souhlasím s paní Garcia Perez, eh, že eh, my to teď děláme tak narychlo, protože se snažíme co nejrychleji zareagovat na krizi. Eh, my v komisi velice Eh, rychle, eh, neobvykle rychle jsme toto přijali a eh, já s vámi zcela souhlasím, že také by bylo užitečné si vyměňovat výstupy z té pracovní skupiny o zjednodušování. A také i ta mm, mm, práce v radě, v prosinci, to víceméně vedlo k neformálnímu přijetí v Koreperu, a to ještě před Vánocemi. A dnes rada již hlasovala pro změnu v tom obecném nařízení, tak abychom okamžitě eh, mohli zahájit proceduru. To byla taková eh, podmínka, kterou eh, i uvalil parlament. Takže pokud budeme dobře spolupracovat, snad budeme mít to eh, nařízení přijato co nejdříve. Dále eh, ten potenciál té eh, green economy, zelené ekonomiky. Pořád hovoříme jenom o změnách klimatu a že musíme zmírnit dopady na klima, ale nebereme to jako vlastně příležitost pro podniky, pro podnikání, které vznikají díky zelené ekonomice. A my jsme se rozhodli, že alokujeme 9 miliard, to bylo již před třemi lety, že um, budeme alokovat tyto prostředky právě na nové energie, na obnovitelné zdroje, to jsme již rozhodli. A teď eh, i v červnu se bude konat eh, Eh, ve Švédsku, na severu Švédska právě konference na toto téma, jak eh, by to mohly vzít podniky jako příležitost. A mm, také s vámi zcela souhlasím. Mm, velice opatrně k tomu také přistupujeme, protože zjednodušení to neznamená, že nebudeme respektovat rozpočtová pravidla a že eh, povolíme v kontrolách, to v žádném případě zjednodušení samozřejmě snižuje potenciál, eh, protože často ty procedury, když jsou velice komplikované, tak to vede spíš k chybám, protože eh, lidé špatně mohou aplikovat. Aplikují je s chybama, takže díky zjednodušení se sníží i míra chybovosti. Ale s tím, že mm, v žádném případě nelze uh, Eh, zmírnit eh, dodržování rozpočtových pravidel. Ještě na Maďarsko. Eh, všeobecně bych tomu řekla, že teď hovoříme o nařízení Rady parlamentu, ale mm, i zde je nařízení komise, které budeme novelizovat okamžitě, jak dojde ke novelizaci mm, toho obecného nařízení a uvidíme, jak tedy, jaké změny navrhneme, ale je třeba se na to podívat zároveň, využít ten potenciál zjednoduší a změnit i nařízení komise. Já vím, že i zde jsou určité věci, mm, které vy byste si přáli změnit v našem nařízení. Sociální fond, pokud jsem dobře pochopila, postoje členských států a e, i postoje komise. Takže Eh, eh, takže ty nemzdové eh, náklady a financování, to by všechno znamenalo mm, takový posun. Uvidíme, jak mm, do budoucna bychom mohli toto řešit, ale určitě hm, teď šlo spíše o rychlost, o urychlení čerpání, než o změnu celkové filozofie. O to tady nešlo pokud jde o eh, eh, no, mm, reprogramming, změnu programu, ano, my jsme připraveni otevřít programy, protože některé členské státy nedostatečně zdůrazňovaly některé aspekty, které teď se ukázaly v době krize jako zásadní. Proto ano, jsme flexibilní a budeme se snažit eh, toto udělat co nejrychleji ale budeme velice opatrní, abychom neměnili ten trend, ten směr, to znamená směrem k kompetitivní, tedy ke konkurenceschopné zelené ekonomice, to znamená, jsou zde určité Eh, mm, aspekty, od kterých nelze ustoupit. Samozřejmě, ale budeme se dívat na ty programy z toho pohledu, jak eh, by to mohlo mít lepší efekt pro malé střední podniky, pro infrastrukturu. V tomto smyslu budeme diskutovat s ústředními orgány členských států, z kraji, tedy z regiony. Také eh, já jsem se zmínila o těch pěti regionech, které jsem navštívila v posledních deseti dnech mm, mm. Eh, to bylo tento rok, ale celkem jsem navštívila asi jich 140. Problém mm, mm, není v tom říci pět regionů souhlasilo, ne, eh, protože každý region a každý řídící orgán již dobře zná, jaký je potenciál eh, a protože vědí, jaký je ten směr, který jsme nastartovali. Já říkal pan ministr, ta výzva spočívá v tom, jak přesvědčit členské státy, aby využili ty příležitosti, které jsme jim otevřeli. A to asi by měla být i vaše role, aby vy jste aktivně působili v terénu, a, um, abyste mm, mm, dohledli na to, že se to bude využívat. Pokud je o ten reprogramming, tak to uděláme co nejrychleji. Kolegové jsou na to připraveni ale v řadě případů operační programy mm, jsou strategického charakteru, to znamená, nejsou to nějaké detailní dokumenty, mm, takže v podstatě tam ty priority zůstanou stejné, takže nebude třeba provádět nějaké ty mm, strategické změny, takže celá řada operačních programů požadala o prodloužení, aby bylo možné využít eh, plnohodnotně celý potenciál eh, Mm, to je třeba ale především se zaměřit a zamyslet nad plným využitím těch stávajících programů než nad nějakým reprogramováním. Děkuji. Říká pan předseda, my jsme již překročili dobu, kterou jsme si naplánovali a myslím, že to stálo za to. Chtěl bych eh, poděkovat eh, obou eh, našim hostům za toto a chtěl bych uzavřít tento bod programu a schrnul bych to následovně. Nyní, v této chvíli, vlastně došlo, nyní tedy mm, mm, projde, proběhne tedy taková první výměna názorů o Evropském fondu pro regionální rozvoj. Máme zde stanovisko mm, pro eh, výbor pro zaměstnanost na téma Evropského sociálního fondu a fondu soudržnosti. I mm, pokud souhlasíte, pokud budou souhlasit eh, koordinátoři, eh, protože s nimi se chci sejít odpoledne, tak mm, náš výbor by měl být schopen hlasovat na mimořádné schůzi, kterou budeme konat 9. března tak abychom splnili eh, harmonogram, mm, který jsme dostali od Rady a komise. Děkuji, děkuji hostům, že se dostavili. kolegové, čas letí. Chtěli bychom pokračovat, takže přejdeme k bodu 5. Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a fond soudržnosti, předpisy týkající se finančního řízení a dávám slovo paní Perez, zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o tento bod, my už jsme k němu rozpravu měli, k návrhům, které byly předloženy, abychom pozměnili jednotlivé věci. Jde o současnou hospodářskou a finanční krizi. Za prvé máme zde pane předsedo. Eh, zde náš výbor eh, by měl intenzivněji se zúčastňovat, eh, intenzivněji působit při těchto návrzích. A vlastně nyní ale nám zbývá málo možností. V případě změn toho obecného nařízení chtěla bych informovat kolegy a kolegyně, že to je mm, mm, Eh, zpráva, kde nemáme žádnou možnost, eh, eh, mm, i když víceméně zcela souhlasíme, tak ale mm, těžko můžeme nějak změnit tuto novelizaci nařízení. Asi jediná možnost, kterou má náš parlament, je říci, zdali souhlasíme nebo ne. Ve skutečnosti je to tak, že mám za to, tak jak i říkala paní komisařka, Mm, tak bylo eh, překvapivé, jak velice rychle všechny členské státy se dohodly mm, na této novele nařízení. Eh, cílem bylo eh, urychlit tu možnost, kterou mají členské státy při řízení těchto fondů, jak fondu soudržnosti, tak i fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím tedy rozšíření zálohových plateb eh, a zde se i našly jiné možnosti, iniciativy, jak řídit tyto fondy. Eh, zde také se zakotvuje zjednodušení, pokud jde o ty eh, způsobilé výdaje a také i zde se upravuje otázka státní pomoci velkých projektů, a zde i se stanovuje tam možnost vyšších zálohových pladeb. Takže kdybychom byli bývali diskutovali o této otázce, tak asi bychom s některými souhlasili více než s jinými třeba. A možná asi řada z nás by si přála další změny, tak abychom lépe splnili ten obecný cíl, to znamená zmobilizovat lépe tyto fondy a případně i e, změnit ty otázky týkající se auditu. A e, snažili bychom se o větší transparentnost při řízení těchto fondů, což také by mohlo vůbec e, urychlit jejich čerpání. Nicméně asi nemá smysl teď otevírat tuto diskuzi, tak jak jsem řekla na začátku. Jediná možnost, kterou má náš výbor, je říci, zdali souhlasíme nebo ne. Eh, s novelizací nařízení. Já si myslím v rámci mé funkce, že bychom měli vyjádřit souhlas, jak jsem řekla. Samozřejmě mm, tato novela by byla bývala mohla být i lepší. Jak i řekla paní komisařka, nyní eh, funguje pracovní skupina, která se zabývá zjednodušováním eh, těchto nařízení, ale poněvadž teď musíme zareagovat na situaci, která vznikla, tak si myslím, že bychom měli eh, eh, jednat zodpovědně, jak jsem se snažila eh, nastolit, to znamená neházet klacky pod nohy a snažit se o co nejrychlejší účinnost tohoto nařízení a přijmout nezbytná opatření tak, aby se všechno urychlilo a vlastně tak i přispějeme v rámci našich možností k tomu, aby Evropa přispěla ke zmírnění dopadu stávající ekonomické krize, kterou prožíváme. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní Perez. Je to velmi důležitá zpráva podle mého názoru a nediskutujeme, nediskutovali jsme o ní a Možná, že bychom měli ještě využít této příležitosti eh, k připomínkám, protože my tu zprávu předložíme v únoru a v březnu o ní budeme hlasovat. Paní Jeleva. Pane předsedo, jakožto eh, zpravodajka za frakci, tak mm, to asi spíše budu opakovat mm, to, co řekla již paní Perez. A to, že asi v tomto případě to nebyla zrovna ta nejlepší procedura, protože jsme neměli možnost předkládat pozměňovací návrhy. Vyslechli jsme si paní Hybnerovou, která vyjádřila přání komise a rady reagovat rychle. A e, ona i nás vyzvala eh, k tomu, abychom jednali rychle a optimálně v období této finanční ekonomické krize. A teď nám bylo řečeno, že bychom měli říci ano či ne tomuto návrhu. Nicméně si myslím, že musíme akceptovat fakt, že návrhy komise jsou dostatečně dobré a jdou správným směrem. A to především nám umožňují eh, reagovat co nejrychleji a ukázat, že politika soudržnosti je velice dobrým nástrojem, které mají členské státy, který mají členské státy. A jak jsem již řekla, Cílem tohoto návrhu je zjednodušit celé postupy a procedury a e, urychlit využívání fondů. E, a zmobilizovat finanční instituce Evropy, investiční banku a tak dále ve jménu politiky soudržnosti. Myslím si, že můžeme zde e, si říci ano, to jde správným směrem a nesmíme zapomínat na to, že tento návrh se také týká i e, toho plánu ekonomického oživení. A právě proto moje frakce si přeje, abychom tento návrh podpořili. Děkuji paní Jeleva. Paní Steeler. Děkuji, pane předsedo, a děkuji jak eh, zpravodajce, tak předchozím řečníkům. Vím, že bychom chtěli více času, bohužel více času nemáme, je to trochu frustrující. Když se bavíte s lidmi, kteří provádějí strukturální fondy, tak hovoří velmi často o intervenčních eh, procentech. Řekněme, že třeba 45, 45 jde z Evropy, 55, 50 jde z členského státu. Kdyby se to změnilo obráceně, že by bylo 55 z Evropské unie a 45 z členského státu, no tak tento, eh, tato částka, tento rozdíl by vlastně umožnil realizaci Myslíte si, že změna ve finanční struktuře pomůže těm, kteří provádějí programy v rámci strukturálních fondů? Že by tato podpora opravdu mohla k něčemu vést a vytvořit pracovní místa, která jsou tolik potřebná? Když hovořím se zástupci malých podniků, říkají, že dnes je téměř nemožné získat finance, které by jim umožnily spustit podnikání, které by zase mohlo vytvořit pracovní místa. Takže se ptám, paní zpravodajky si, si myslí, že tento a, systém opravdu pomůže těm, kteří provádějí tyto programy. Já vím, že to musí proběhnout. Já vím, že jsme opravdu ve svízelné situaci, takže děkuji mnohokrát za to, že jste tuto práci odvedla. Děkuji paní Stýlerové, paní Kalnbach. Děkuji, pane předsedo.